včetně otázky masových hrobů v Tajsku. A nyní poprosím okamžitě autory tohoto návrhu usnesení. Prvním je pan Ignácio Korao. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji. Skutečně je to to etnikum Rohingya, je nejvíce pronásledovanou menšinou na celém světě. Okolní země by samozřejmě byli spokojenější, kdyby toto etnikum úplně zmizelo z povrchu světa. Buddhisté v Myanmáru, v Tajsku. Ano, vidíme zde skutečně podobné, podobné obrázky tomu, toho, čemu se děje například ve Středomoří. Vidíme podobnou situaci v Bengalském zálivu. Tito lidé, kteří se snaží dostat do Tajska, všem bohužel v džunglích na jihu této země dochází k jejich mučení, k jejich týrání v oblastech poblíž hranic Malajzii. Toto jsou uprchlíci. Uprchlíci a my, Evropská unie, chceme vyslat velice jasný signál takovým zemím, jakým je Barma nebo například Jisko. Chceme, aby tyto země změnily veřejné politiky těchto zemí, aby změnily filozofii, která se týká zacházení s touto menšinou. Děkujeme a nyní paní Barbara Lohbiller. Děkuji. V jižním Tajsku existuje mnoho skrytých táborů, ve kterých pašeráci drží uprchlíky, nutí je a pak je eh, prodávají anebo, eh, anebo vydírají výkupné na jejich rodinách. Eh, tajské, tajské policejní orgány popisují, že v tajských táborech bylo objeveno zhruba 25 tisíc těl v lidských hromadných hrobech je to proto, že uprchlické nebo pašerácké trasy eh, po souši eh, jsou nyní přísněji kontrolované a proto eh, čím dál více uprchlíků putuje do Malajzie po moři. Jsou to Rohingyové z Myanmaru a Bangladeše. V roce 2014 to bylo nejméně 25 tisíc lidí. Zhruba 8 tisíc lidí celé týdny a měsíce putují po širém moři bez vody, bez jídla a ve špatných lodích. Malajzie a Indonésie Eh, odepřela přistání některým takovým lodem eh, navzdory nesmírnému vyčerpání těch lidí. Je obdivuhodné, že indonéští rybáři z vlastní iniciativy zachraňují eh, tyto uprchlíky a požadujeme od vlád Malajsie, Indonésie a Thajska, aby na chystané konferenci se shodli na politice, která by zachraňovala uprchlíky před nebezpečím života a která by jim udělovala azyl. Apelujeme na thajskou vládu, aby nadále bojovala proti obchodům s lidmi aby tyto téměř otrocké podmínky e, byly ukončeny. Tím ale musí hrát ochrana obětí centrální roli. Situace Rohingyů v Myanmaru je zoufalá. Požadujeme proto, e, e, aby myanmarská vláda zásadně přehodnotila a změnila svou politiku vůči tomuto etnikum. Tito lidé musí dostat státní občanství a vláda musí aktivně bojovat proti diskriminaci a persekucím. Děkuji, paní poslankyně. A nyní paní poslankyně Dita Charanzová. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Problém středo zemní situace eh, samozřejmě není izolovaný. Tato situace etnika roginga. nám to připomíná. Je proto velice důležité, abychom přijali komplexní přístup, pokud jde o migraci globálního charakteru muži, ženy, děti, kteří utíkají před sektářským násilím, barmě, utíkají před chudobou v Bangladeši, umírají v různých kempech, táborech, jsou opuštěni na moři a proto skutečně samozřejmě vítám všechno úsilí, které by mohlo poskytnout humanitární pomoc Rohingům a samozřejmě poskytnout i dočasnou státní pomoc, co to je kritické pro stovky těchto migrantů, kteří jsou v kritické situace Dočasné řešení, dočasná ochrana samozřejmě ovšem nevyřeší problémy migrace z dlouhodobého hlediska na ulicích v Malace ani ve Středomoří. Proto musíme nejprve ukončit fungování síti těchto převaděčů, kteří zneužívají tímto krutým způsobem chudobu, zoufalství lidí. Musíme skutečně řešit problém migrace a to jednou proždy. Musíme žádat tyto země, aby převzali zodpovědnost za bezpečnost, za živobytí těchto lidí, za jejich život. Barma samozřejmě musí změnit svůj přístup k menšinám a musí samozřejmě uznat rohinky za právoplatné občany. Děkuji. Eh, děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda a nyní pan Charles Stanok. Prosím. Pane předsedo, v posledních týdnech se hodně v Evropě diskutovalo o našich vlastních eh, migrantech, tedy na hranicích Evropské unie, kteří se snaží prchat před eh, persekucí v severní Africe a Blízkém východě, ale utrpení, e, kterým prochází etnikum v Barmě, vlastně vychází ze stejných důvodů persekuce. V posledních dnech v Indonésii a v Malajzii bylo zachyceno 7 tisíc eh, lidí a v posledních hodinách dnešního dne prezident Gambie uznámil svůj záměr, eh, že eh, dá statut stáleho uprchlíka všem Rohingyům. Nicméně, pokud chceme vyřešit tento problém, musíme vyřešit příčiny, které vedou k jejich úprku. Je to tedy především persekuce Rohingyů v Barmě, která je velice dobře zdokumentována. Je to dlouhodobý problém a musíme udělat něco pro pro jeho řešení. Já jsem eh, rád, že opoziční strana v Barmě vydala prohlášení, kde žádá konec diskriminace a uznání občanství těchto občanů. My bychom měli jako EU udělat více pro to, abychom zatlačili na barmské úřady, které eh, se snaží získat eh, přístup na společné trhy a pomoc ze strany EU. Děkuji. Nyní Marie Christine Veržia. Merci. Máte jednu minutu. Děkuji. Ano, vidíme, k čemu došlo v posledních týdnech v Tajsku. Hromadné hroby, toto je opravdu šílená situace. Lidé, kteří zde žijí, opravdu šílený podmínka v táborech, jsou opravdu postiženi různými nemocemi, nemohou platit výkupné, jsou to ženy, děti, mm, rohinkové, bangladešané, kteří utíkají například z barmy, kteří utíkají před eh, pronásledováním. Hovoříme zde o 25 tisícech lidí, je to to opravdu šílená situace od války ve Větnamu. Jsme nic takového neviděli. Skutečně ehm, Malajzie, Tajsko, Indonésie skutečně se snaží nějakým způsobem. Víme, že to musí řešit. Vidíme zde tisíce lidí, kteří jsou na moři. Mezinárodní ehm, organizace bohužel zatím nic nedali. E, Evropská unie věnovala ehm, pouze od roku 2013 pouze asi 300 tisíc eur. My ovšem bychom měli udělat vše proto, aby Rohingové skutečně přestali pronásledovat přijímáni v jejich zemi, v Birmě, aby skutečně byli přijímáni v kvalitních podmínkách, tam, kde hledají útočiště a kde žádají o pomoc. Děkujeme, vážená paní poslankyně. A nyní pan Leners. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, my jsme skutečně šokováni tím, že jsme v džungli v Tajsku objevili tyto masové hroby, rohinkové uprchlíci, kteří se byli zavražděni nebo prostě zemřeli v důsledku vyhladovění a nemocí. A my samozřejmě správně žádáme, aby tajské úřady okamžitě vedly kvalitní věrohodné vyšetřování těchto masových hrobů. Ovšem samozřejmě, že musíme nalézt rozumné řešení v humanitární oblasti, humanitární krize, kterou vidíme na moře. Tisíce lidí, uprchlíků, kteří jsou zde v šílených podmínkách, kteří se nachází na moře a já vítám, jak už bylo řečeno, závazek Indonésie a Malajzie s ohledem na tyto eh, uprchlíky a dočasné řešení jejich situace. Ovšem měli bychom žádat o všech zemí v tomto regionu převzali svou odpovědnost a alespoň se zúčastnit samitu v Bangkoku na konci května. Musíme ovšem vyřešit i hlavní příčiny této krize a to je neustále pronásledování diskriminace rohingských eh, uprchlíků v Myanmaru. Místní vláda musí změnit svou politiku a musí udělat vše potřebné, tak aby respektovala základní práva všech občanů, všech lidí na svém území. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní? Nyní pan poslanec Josef Weidenholzer na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedající. Kapitola Rohingie, etnika Rohingya je tragickou kapitolou naší současnosti a Spojené národy je považují za nejperzekovanější etnikum na světě. To si zasluhuje naši pozornost a zasluhuje si naše nejvyšší snahy je velice těžké se obracet na eh, barmskou vládu. Je to ovšem takový průbířský kámen demokratizačních procesů v Myanmaru a eh, v Evropě eh, kteří jsme, my, my jsme jaksi vzorem lidskosti a proto e, i pro nás je to průbířský kámen e, e, řešení problému Rohingyů, které by se zakládalo na lidských právech, je zcela nutné a my můžeme přispět svým dílem v regionu, musí dospět k nějakému řešení, musí dojít k uznání Rohingyů jakožto etnické menšiny. A my v Evropské unii máme možnost v rámci našich programů působit protože jsme eh, pro Bangladeš eh, i Myanmar největším obchodním partnerem. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. A nyní eh, je čas na zástupce politických skupin. Jako první promluví jménem EPP pan poslanec Čaba Šogor na jednu minutu. Děkuji. Tak jako je tomu s migrantskou krizí ve Středomoří, můžeme říct, že lodní exodus myanmarských muslimů není novým fenoménem. Například v roce 2009 mnoho Rohingů bylo zachráněno po 21 dnech na moři. Lze tady také vysledovat podobné příčiny těchto masových pohybů lidí, a sice chudoba, násilí a persekuce. Tady jsou ty nejzranitelnější skupiny obyvatel oběťmi obchodu s lidmi, jejichž strašlivým dokladem je objev hromadných hrobů v Tajsku. E, e, e, riziku ztráty důvěrhodnosti čelí nejen země ASEAN, které se těží schématu GSP, ale také Evropská unie, pokud se rozhodne ignorovat tato porušování lidských práv a mezinárodního práva. Evropská služba pro vnější službu, vnější činnost by měla tlačit na Myanmar, aby udělil občanství Rohingyům a na všechny země, aby vyvinuli schéma spolupráce, které by bojovalo proti sítím pašeráků s lidmi. Děkuji. Thank you much indeed. Uh... Děkuji. Jménem socialistů pan Tarabela. Máte jeden opět, děkuji. Evropa čelí krizi, obrovské krizi, ano, vidíme v oblasti migrantů v, ve Středomoři. Ovšem, měli bychom se podívat i na jeho východní Asii, tam je podobná situace. Já jsem místo předseda meziparlamentního schromáždění s ASEANem a já skutečně velice mi leží na srdci um, etnikum Rohingya, toto etnikum, které je nejpronasledovanějším na světě. Většinou žije v Barmě, ale bohužel Barma jim neudělala občanství. Skutečně jsou zde nesmírně nesmírně potlačováni, persekvováni, tisíce se snaží dostat do Malajska, do Tajska, no, samozřejmě převaděči je převádí přes mo, eh, mořské trasy. Tato situace je šílená, oni se dostávají do nových zemí, kde žádají o azyl, ovšem jsou zde v různých kampech, Eh, tábore, kde jsou pro následování a mučení. Našli jsme, jak víte, hromadné hroby v Tajsku, právě proto bychom měli opravdu zamezit této situaci, která, která vede tyto lidi k, této, eh, k tomuto šílenému osudu. Rohingové by měli těžit ze stejných práv jako ostatní občané v Barmě, proto jsem nesmírně rád, že Malázie a Indonésie v posledním období se rozhodli ukončit pokud jde o tuto situaci lidí na moři a akceptují 7 tisíc lidí migrantů, kteří jsou ještě pořád na moři a já doufám, že ostatní země skutečně budou následovat tohoto příkladu, tak aby projevili solidaritu s touto částí světa. Děkuji. Děkujeme, vážený pane, předsedo, vážený pane kolego. A nyní za EKR, pan Amiar Bashir. Prosím, máte jednu minutu. Let me begin. Já bych chtěl nejprve poděkovat všem kolegům ze všech politických skupin za jejich pomoc, pokud jde o těžký úděl eh, utečenců z eh, etnika Rohingya. Je potřeba odsoudit vlády, které odpovídají přímo nebo nepřímo za současnou situaci. Nedávné informace jenom dokládají velice špatnou situaci s lidskými zprávy, zprávy v Myanmaru, Myanmaru a e, nedostatečné konání mezinárodního společenství. Je potřeba dále zakročit proti Myanmaru, který chce schválit legislativu, Eh, která, pokud jde o dodržování lidských práv, eh, spadá spíše do středověku než 21. století. My samozřejmě řešíme v Evropské unii vlastní problémy, ale přesto chápeme, že máme morální odpovědnost, pokud jde o záchranu lidských životů sousední státy Barmy by se neměly vyhýbat své odpovědnosti, ale naopak se jí chopit podle mezinárodního námořního práva a zachraňovat eh, utečence z etnika Rohingya. Děkuji. Děkuji. Nyní eh, jménem ALDE na jednu minutu pan Depre. Děkuji za slovo, pane předsedo. To, co vidíme, pokud jde o hrůzný osud Rohingu v barmě, lidé jsou zde upalováni, dochází opravdu k šílené situaci, místní orgány nedělají nic proti pronásledování těchto lidí, dokonce i pronásledují ještě více, nemají možnost získat občanství. Měli bychom vědět to, že ti, kdo jsou nejvíce odpovědní za osud Rohingu, je to právě Barma. Právě proto bychom měli, měli žádat, aby místní vláda opravdu dodržovala deklaraci lidských práv, aby chránila místní etnika, menšiny. Měli bychom žádat, aby místní vláda okamžitě zastavila blokování přístupu humanitárních organizací, pokud jde o uprchlické tábory Rohingu na jejich území. A pane komisaři, pokud byste mě prosím poslouchali, ještě jedna otázka. Děkuji za to, že mě posloucháte, pane komisaři. Mohl bych vám, pane komisaři, položit jednu otázku, prosím? Pane komisaři, dovolte prosím jednu otázku, pokud jde o osud etnika Rohingy v roce 2012 jsme se rozhodli zaintegrovat Barmu do systému všeobecných preferencí. To znamená, eh, že mohou exportovat bez eh, celních poplatků, kromě zbraní a munice, své produkty na naše trhy. Ovšem, pokud Barma bude takto systematicky porušovat lidská práva, Evropská komise chci se zeptat, za skutečně chcete spochybnit vůbec toto zaintegrování této země do tohoto systému preferenci GSP. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za zelené to bude paní Jean Lambert. Prosím, máte půl minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem navštívila některé z těchto kampů, těchto táborů Rohingů v Bangladeši. Lidé skutečně se v podstatě tam snaží existovat nějakým způsobem už posledních asi 20 let. To, co vidíme v Myanmaru, Barmě, to, co vidíme, co se tam děje, mnoho lidí, že o tom eh, se změnilo, jde vlastně o etnické čistky, rohingové, zde žijí generace, ovšem eh, byly zneužíváni místní vládou, když potřebovali, aby pro ně volili v inscenovaných volbách, tak to bylo dobré a nyní se jim to nehodí, no tak v podstatě mm, ty, ty samozřejmě toto volební právo Rohingové již nemají, protože již se to nikomu nehodí. Rohingové samozřejmě potřebují, jak víme, státní povolení k sňatku, k tomu, aby měli děti, nejsou chráněni před sektářským násilím. A samozřejmě víme, že byly i oběťmi státního násilí, eh, vyvlastňování, vysidlování a proto nás nepřekvapuje, že mnoho eh, utíká z této země. Ovšem i zde eh, samozřejmě jsou ohroženi tím, že budou zneužíváni Jasné, že mm, hlavním problémem je Barma, Myanmar. Tato země dokonce ani eh, ne, nepřijala zpět 200 až 300 lidí, které uznala za své občany a, a kteří žijí v bangladešských táborech. Čili já bych chtěla podpořit mou skupinu i všechny kolegy, kteří tvrdí, že bychom měli tlačit ještě více na bratskou vládu, abychom se snažili, aby dostála svým odpovědnostem tato vláda a aby přijala zpět a aby skutečně udělala občanství lidem, které tak dlouho sledovala. Děkuji. Děkujeme. A nyní pan Jiří Pospíšil.

respektovat principy uprchlického mezinárodního práva nevyšetří zločiny převodu obyvatel zločiny obchodu s lidmi musí být sankcionovány ze strany evropské unie. není možné zůstat pouze u slov. děkuji. poslanec. A nyní pan Děkuji za slovo, toho usnesení hovoří o tragédii etnika Reginga. Tito lidé, kteří utíkají z Barmy. Samozřejmě vidíme, že v podstatě nikdo ně nemá zájem, jsou pro následování všude, jsou nesmírně chudí, jsou, nejsou považováni ani za lidské bytosti a my samozřejmě musíme žádat, aby eh, tyto země převzaly na sebe svou odpovědnost v tomto ohledu. Ovšem Evropská unie by měla větší váhu, pokud by lodě s těmito obětí tmy eh, nebyly viděni například i v, ve Středomoři Indonésie a Malézie, jak víme, se snaží trochu pomoci převzít několik z těchto zoufalých eh, lidí. Ovšem evropské státy mm, jsme připraveni rovněž převzít na sebe odpovědnost, pokud jde o kvóty. Eh, uprchlíku děkujeme, mm, proto je moje otázka. Děkujeme a nyní pan Preda na jednu minutu. Děkuji, vážený pane předsedo, masové, masové hroby v Tajsku skutečně poukazuje na šílenou situaci Rohingů v jeho východní Asii. Toto je opravdu humanitární krize, humanitární, situace, humanitární mm, šílená situace. A my vidíme určitou paralelu i s uprchlíky a jejich šílenou situaci v, ve Středomoři, ať už je to v Jižní Asii nebo ve Středomoři. Jediné možné řešení je regionální řešení. Proto bychom měli žádat všechny země regionu, aby se zúčastnili bankovské konference příští týden znamená, aby nalezli určitý mechanismus integrované solidarity. Měl, neměli bychom eh, pouze se jaksi zbavovat tohoto problému, tak jak to vidíme na straně Barmy, Malajzie, Tajsko, eh, Indonésie, počítají s humanitární pomoci a, čas, a dočasnou pomoci eh, těmto lidem. To je samozřejmě dobré, ovšem musíme nalézt dlouhodobé řešení, aby Rohingya získali občanská práva. Barmě. A ještě jedna záležitost. Já jsem žádal, aby jsme nezměnili tuto rozpravu na na ráno, protože eh, zde máme více lidí odpoledne. Prosím nás pěkně, abychom o těchto naléhavých záležitostech vždycky opět hovořili odpoledne, tak jak to bylo na programu původně. Děkujeme, pane poslanče, děkujeme a samozřejmě váš, eh, vaše stanovisko eh, předám předsedovi parlamentu. A nyní je to část Catch the Eye.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 putuje z Bangladeše a Myanmaru na eh, zcela neplavbyschopných lodích a v posledních letech a zvláště v posledních týdnech znovu vidíme, že uprchlíci eh, přicházejí o život na této mořské trase. Eh, proto vítám rozhodnutí indonéské a mal, malajské vlády, že tyto lidi bude zachraňovat. Nicméně musíme se dívat také na příčiny toho problému a k těm patří politika Myanmaru. A e, politika, která vede k e, porušování lidských práv. E, v Tajsku je zapotřebí bojovat proti pašerákům s lidmi a proti dalším násilnostem. Děkuji. Děkuji a nyní pan Doru Klaudian Frunzulika. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, Všichni víme, že Rohingové jsou jednou z nejperzekuovanějších eh, skupin obyvatel na světě. Jsou pašováni přes Tajsko a další eh, země v regionu pašeráky lidí a jsou drženi v zajetí v nelidských podmínkách v táborech v džunglích na jihu Tajska, kde jsou mučeni, hladoví a jsou byti a umírají. My musíme spolupracovat s těmito zeměmi, abychom ukončili tato zvěrstva a tato extrémně závažná porušování lidských lidských práv. Silně vyzývám Myanmar, aby udělil plnoprávné občanství své rohingské menšině a e, rovný přístup ke službám. E, kromě toho, e, Považuji za nepřijatelné, že uprchlíci jsou navraceni na moře. To je porušování mezinárodního práva a lidských práv které bychom měli brát v potaz v, při našich příštích rozhovorech s Tajskem, Indonésií a Malajsií. Děkuji. Děkuji a nyní pan Notis Marias. Děkuji, pane předsedající. Objevení masových hrobů Rohingyů vyvolalo značný poprask na veřejnosti, ve veřejném mínění. Jde o záležitost, která která velice přitěžuje zemím v regionu, protože tam jsou tábory, v podstatě vězeňské tábory s příšernými podmínkami a jsou v nich drženi muslimové, kteří jsou persekuovaní buddhistickým režimem v Myanmaru. Lidé přicházejí o život z náboženských důvodů. Jejich persekuce je nábožensky motivovaná. Podobný, podobné příklady bychom našli i jinde. A chudoba není tedy příčina náboženská, jde o ekonomický útlak dochází k persekuci eh, skupin obyvatel a my bychom měli zastavit naše vyjednávání s Tajskem a trvat na tom, aby zabránili eh, obchodu s lidmi. Tak, aby nedošlo v jihovýchodní Asii k Nové Lampeduze. Děkuji a nyní pan Ivan Jakovčič. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Evropa musí pokračovat ve své jasné politice vůči Azii v tomto konkrétním případě, když hovoříme o těžké situaci tisíců lidí, hovoříme o masových hrobech, o hrůzách, ke kterým se dochází. A hovoříme v podstatě o určitých pokusech o etnické čistky a samozřejmě, že Evropská unie má dobré úmysly, podobně jako Indonésie i Malajzie. Ovšem určité z těchto mm, úmyslů, například na straně Myanmaru, barvy nejsou až tak pozitivní. A právě těmto zemím bychom měli říci, jsme na vaší straně, jsme vaši přátelé, ovšem očekáváme od vás to, co očekáváme, když hovoříme o, o lidské důstojnosti. Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Nestando. Děkuji, vážený pane předsedo. Zdá se opravdu neuvěřitelné, že Rohingy nikdo nechce, je to jedna z nejpronásledovanějších menšin na světě od roku 82, když byl přijat zákon o státním občanství, nemají tito lidé přístup k občanství, nemají možnost vlastnit půdu, nemohou mít více než dvě děti, nemohou svobodně cestovat a toto je jasné porušování základních lidských práv, to by, které by měly být uznány všem, všem lidem na celém světě. Tito lidé utíkají do sousedních zemí barmy. A k čemu poté dochází? K tomu, že jsou zde zneužívání, děti jsou nuceni pracovat a žijí zde v opravdu v šílených eh, podmínkách. Vidíme zde historické paralely například i s koncentračními tábory, proto bychom měli vyslat jasný signál barmě. Tento signál by měl být transparentní. Jediný důvod, proč tito lidé nemají občanství, je, je z důvodu eh, etnické nenávisti a pokud, budeme, pokud nebudeme hovořit jasně o, tomto, eh, o této záležitosti a budeme podporovat obchodování s těmito zemím, tak nalezneme nikdy žádné řešení. Musíme být konzistentní. Děkujeme. A nyní za Evropskou komisi pan Stianides, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, nepochybně tíživá situace uprchlíků, etnika, roginga nám všem leží na srdci. Evropská unie je zneklidněna, znepokojena. Vidíme tuto humanitární krizi, která zahrnuje tisíce rohinků, bangladešanů, migrantů, kteří jsou obětí obchodování s lidmi, tito migranti, kteří se zde dostávají na lodích mm, na moře a tato situace vyžaduje okamžité řešení všech zemí, které jsou v této záležitosti zaangažovány. Musíme samozřejmě žádat, aby tyto, aby tyto země dodržovaly mezinárodní standardy, mezinárodní povinnosti, závazky. Pově, hlavní prioritou v této oblasti je záchrana lidských životů a ne ohrožení dalších lidských životů a proto vítám výsledky e, setkání ministrů zahraničních věcí z 20. května Indonésie, Malajzie a Tajska, které, kteří uznali závažnost humanitárního charakteru této krize, včetně jejich závazků, poskytnout alespoň dočasné útočiště těmto lidem, kteří se ještě pořád nachází na moře. A samozřejmě, že jsme si vědomí i toho, že, dal, že dojde k další regionální konferenci, která načeká v Tajsku 29. května a která by se měla věnovat této krizi protože tato krize vyžaduje regionální reakce, boj proti nadnárodní organizovanému zločinu, pašerákům lidí musíme, musí reagovat na základní problémy, které způsobují tuto krizi. Evropská unie žádá, aby ASEAN hrálo aktivní roli při řešení této problematiky. Samozřejmě že jednou z hlavních příčin je situace Rohingu, tohoto etnika v Barmě a nedostatečný rozvoj arakanského státu, ze kterého pochází většina Rohingu. Tato situace musí být okamžitě naléhavě řešena místní barmskou vládou pouze zlepšení celkové situace v oblasti lidských práv, včetně statutu etnika Rohingya, by mohlo ukončit exodus této menšiny. Tento exodus, který v podstatě probíhá již několik let a v posledním období se dramatickým způsobem ještě navýšil. Evropská unie vždycky vedla v tomto úsilí hledání dlouhodobého řešení pro etnikum Roginga. V posledních několika letech situace arakanského státu dominovala v našem politickém dialogu s Myanmarem, dokonce včetně schůzek na nejvyšší úrovni a zároveň v rámci dialogu o lidských právech mezi EU a Myanmarem. My budeme neustále předkládat usnesení, která se týkají lidských práv v Myanmaru na valném shromáždění Rady pro lidská práva na půdě OSN. Zaměříme se samozřejmě na řešení této situace, především pokud je o arakanský stát. EU je klíčovým donorem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce ze které těží arakanský stát v Myanmaru, jakoži e, oblastech, které poskytly v Bangladeši útočiště Rohingům a žádáme země celého tohoto regionu, aby společně řešili tuto metlu lidstva, kterou je obchodování s lidmi a které vyústilo v nalezení hromadných hrobů v Jižním Tajsku k tomu, že oběti tohoto obchodování s lidmi jsou zde drženi v táborech pod pohrůžkami, musí eh, mm, za své propuštění platit výkupné. Lidé by neměli být pouze jakousi komoditou a proto Evropská unie neustále žádá Tajsko, aby bojovala proti obchodování s lidskými bytostmi, včetně nucené práce eh, na lodích, eh, v rybářských oblastech. A samozřejmě Evropská unie je připravena společně se všemi zeměmi v této oblasti reagovat na tuto problematiku, řešit tento problém. Děkuji vám za tuto rozpravu a za toto jasné, velice jasné, silné usnesení. Veškeré vaše poznámky a připomínky jsem si poznamenal a v brzké době projednám s paní místopředsedkyní Federikou Mogherini všechny tyto záležitosti osobně. Budeme se snažit o to, aby naše kroky byly ještě účinnější v tomto ohledu. Samozřejmě že je důležité, abychom byli ještě aktivnější v této bolestivé situaci, která se týká uprchlíků etnika Roginga. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, vážený pane komisaři. Máme zde sedm návrhů usnesení, kterými končíme tuto rozpravu. Návrhy od různých eh, skupin, zelených, EBD, liberálů a demokratů, EKR, eh, e dále GUE, NGL, dále EPP a zároveň SAD. Tím končíme rozprávu k tomuto bodu. Hlasovat budeme okamžitě po následující rozpravě, to znamená ve 12.00. Jestli dovolíte, několik, několik minutek, na několik minutek přerušíme před dalším jednáním naší schůze. Vítám Państwa ponovně. Eh, vážení kolegové, vítejte zpět na našem zasedání. Dostáváme se k dalšímu bodu na